někdo, když jsem odpověděl na co, poslední otázku, jak předpokládám, nebudu již e, obírat všechny o čas a můj závěr bude stručný. Podělím se s vámi o hluboký pocit naléhavosti vůči práci, která nás v následujících letech čeká. Jsem hluboce přesvědčen, že pokud se nám v následujících letech nezdaří znovu se propojit s lidmi, pro něž pracujeme, tedy s evropskými občany, tak evropský projekt bude sám o sobě ohrožen. Pokud se znovu nenapojíme na ty, o nichž říkáme, že je zastupujeme, že pro ně pracujeme, tak se lidé k evropskému projektu otočí zády. E, Evropa je dílem člověka je vytvořena nádherně, je to neuvěřitelný úspěch, možná úspěšnější mírový projekt v lidské historii. A když řeknu vytvořená člověkem, tak tím samozřejmě myslím muže i ženy. Ehm, to je prvek angličtiny, eh, kde říkám, že člověk není generický. Když eh, Bůh stvořil člověka muže, tak si dělala jen legraci, jak říká moje manželka. Ale řeknu toto. Možná úspěch evropské integrace byl tak zásadní, že jsme Eh, ztratili představu o tom, jak snadno jej zničíme, pokud si nedáme pozor. A za posledních pár let eh, vzhledem k těm obrovským úkolům, před nimiž evropský projekt stojí, před obrovskou hospodářskou krizí, nejvýraznější, nejhlubší krizí od 30. let minulého století, eh, mám neuvěřitelný pocit hrozby z vnějšku, ať už ultranacionalismem nebo fundamentalismem v arabském světě a podobně. Je to neuvěřitelný pocit, že poprvé v evropské historii eh, od druhé světové války se rodiče bojí, že jejich děti se budou mít hůř, než se měli oni. A Tady potřebujeme evropskou odpověď. Na to nemohou odpovědět státy samotné, ale mandát eh, získáme eh, od našeho nadřízenu. Tím je evropský občan eh, pokud budeme pro občana pracovat. A jak vidíte, v je také technická spolupráce, ale jsem přesvědčen, že tím, že budeme schopni nabídnout konkrétní výsledky evropským občanům, Eh, dokážeme se s nimi opět propojit. Propojit se s eh, naším panovníkem, tedy evropskými občany, jehož budoucnost je částečně v našich rukou. Eh, tento kontinent čeká světlá budoucnost, pokud dokážeme spolupracovat s plnou úctou eh, k právům, k rozmanitosti a ke všem hodnotám, které jsou nám drahé. Pokud se dokážeme spojit v následujících letech, pokud nezměníme způsoby, které byly zažité z minula, pokud se nedokážeme zaměřit skutečně na priority, které no, jenom i prezident Juncker stanovil, tak tyto instituce eh, budou dokonalé, ale zůstanou v bublině Bruselu a ztratí význam pro evropské občany. A toto se nesmí stát a nestane se to, protože pokud má Evropa jednu eh, kvalitu, která je výraznější než všude jinde, je to schopnost přizpůsobit se novým úkolům. A věřím, že se dokážeme přizpůsobit, že uspějeme a že dětem budeme moci říci, že tento světadíl zanecháváme v lepším stavu, než byl. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Timmermansi, děkuji i vám, dámy a pánové, za velice přesné dodržování řečnické doby. Pro členy konference předsedů, kteří se teď pustí do hodnocení, svolávám konferenci předsedů na 18 hodin.